Eh, příští rozpravě. Dalším bodem pořadu jednání je tedy eh, téma nedávné kroky ke kriminalizaci eh, komunity osob LGBTI. Nejprve dostane slovo autor a tedy kolega Romeva i Rueda na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Všichni lidé se rodí rovní a důstojní a se stejnými právy. A všechny státy eh, mají povinnost zabraňovat násilnostmi a nenávisti k eh, určitým menšinám a mimo jiné i k menšinám sexuálním. Proto je velice důležité, že e, i až 76 zemí považuje e, styk mezi osobami stejného pohlaví za zločin a některé z nich za ně udělují dokonce tresty smrti. V některých zemích, jako je Uganda, e, už došlo k potrestání uvězněním na 14 let nebo v Nigerii podle práva šaria už došlo k vykonání trestu smrti. Právě proto my odsuzujeme v tomto usnesení e, přijímání dalších represivních zákonů proti LGBTI a připomínáme, že sexuální orientace a genderová identita patří plně k právům jednotlivce do soukromé sféry, jak je garantována mezinárodním právem a úmluvami. My vyzýváme těchto 76 zemí, aby přestala kriminalizovat eh, pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví za zločin a vyzýváme prezidenta Ugandy, aby e, nepodepisoval zákon proti homosexuálům a prezidenta Nigérie, e, aby e, podnikl podobné kroky. A také vyzýváme komisi a radu, aby se explicitně zmínila o nediskriminaci na základě sexuální orientace při příští revizi příslušných smluv, tak jak je požaduje tento parlament. Děkuji. Děkuji kolego pan, panu Romeva i Rueda a další má slovo kolega Tenok na jednu minutu. Pane předsedo, je eh, smutnou pravdou, že ačkoliv práva gayů se zlepšují v Evropské unii, tak zbytek světa od toho ustupuje. A naopak se vyostřuje diskriminace eh, LGBTI. Je paradoxní, že protihomosexuální zájmy v Indii a eh, v Africe Eh, pocházejí stále z koloniální doby, kde je zavedli Evropané, kteří je mezi tím doma zrušili. Eh, vlády musí chápat, že jde o základní eh, aspekt lidské sexuality Vlády nemají eh, právo eh, trestně stíhat nevinné lidi, kteří zkrátka chtějí vést v soukromí jiný životní styl. Proto musíme dělat, co je v našich silách na podporu eh, komunity LGBTI a spolupracovat s našimi partnery po celém světě, zejména pokud jde o situaci v Ugandě a v Nigerii, kde existuje ten nový návrh zákona proti homosexuálům a je zapotřebí na ně apelovat, aby změnili tyto postupy. Děkuji kolegu Tenokovi. A nyní kolegyně Šáke na minutu a půl. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, komisaři, milí kolegové. Ano, v mnoha zemích světa LGBT osoby čelí mnoha výzvám a nedávno došlo k dalším problémům, například zákonům, které kriminalizují jejich chování, které omezují jejich lidská práva. To je opravdu šílené. A té v Evropském parlamentu je ještě pořád obtížné mít dostatečný počet poslanců, který by odsoudili tato, tato rizika pro lidi LGBT. I myslím si, že to je ostudou v Evropě. Dokonce větší počet poslanců není ani ochoten odsoudit Rusko, pokud jde o jejich postoj k LGBT lidem v průběhu olympijských her. To je opravdu zneklidňující především v tomto období, kdy se máme tolik obav a naši občané poukazují na mnoho obav, které mají u mě například nizozemí, mm, prokázali politici jasný signál, poslali prominentní delegaci na olympiádu. A právě proto my bychom chtěli jasně říci, pane Putine, když je člověk gay, není to jeho volba, když o tom hovoříte, není to propaganda, vy byste to měl vědět nejlépe. Je nám líto, že eh, Rusko bylo zvoleno pro místo zimních olympijských her a já osobně, když se o tom zmínil olympijský výbor a já osobně rovněž jsem z toho smutná. Doufám, že my v našem parlamentu a my všichni osobně uděláme vše proto, abychom respektovali práva lidí LGBTI, aby došlo k progresivnímu posunu v tomto ohledu. To je naše odpovědnost, protože jejich práva jsou lidská práva a my je musíme chránit. Děkuji kolegyni Šáke. Nyní na minutu a půl kolegyně de Kaiser. Merci, monsieur Děkuji za slovo. 78 zemí ve světě eh, ještě neuznává práva eh, LGBT lidí, dokonce v sedmi z těchto zemích to trestá smrti. Ovšem v Africe, jak víme, ano, eh, v mnoha zemích, v Burkině Faso, v Beninu, v Čadu, v Středoafrické republice, v Kongu, v, v, v, v, v Bissau, v, na pobřeží Slonoviny, v Mali, v Nigeru, v um, Jihoafrické repu, eh, republice. Tam skutečně tato práva jsou tolerována a je to výsledkem obrovské práce, respektování základních práv, kterými jsou i práva lidí Je Ovšem v Ugandě, v Nigérii a bohužel i v Rusku toto mě zneklidňuje. Ano, v Rusku, kde za, zabraní propagandě homosexuality v Nigérii a v Ugandě chtějí přijmout zákony, strany, které v podstatě volají k nenávisti proti homosexuálům, volají po kriminalizaci homosexuálů. A právě proto žádáme, aby naše úřady využily své možnosti v rámci dohod z Kotonu, aby pokud jde o respektování sexuální orientace, aby to tam bylo zakotveno, protože je to základní lidské právo. My to bráníme samozřejmě napravo i nalevo politickým spektrem. Eh, samozřejmě, eh, že občas se naše rozdíly projevují, ale v tomto ohledu si myslím, že všichni bráníme práva těchto lidí. Děkuji vám, paní de Kaiser, paní Sousa, na dvě minuty, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Indie eh, opět změnila svou legislativu a kriminalizuje homosexualitu. Uganda rozšiřuje anti, antihomosexuální legislativu a v Nigérii Opět i tady se věci staví proti osobám LGBTI. A v Rusku také vidíme legislativu proti LGBTI propagandě, takzvané propagandě LGBTI tedy. Takže eh, Persekuce homosexuálů v Rusku jinými slovy nadále pokročuje. Ve Španělsku dokonce se e, vítr obrací proti osobám LGBT, když se podíváte na nejnovější návrh vlády. V Portugalsku e, pravé křídlo parlamentu provádí kampaň opět, aby stížilo život osobám LGBTI. A e, všechno z toho je e, přijatelné, protože jediné správné v těchto zemích podle, svých, podle tamních doktrin je heterosexualita. V mnoha zemích e, dochází k udělení dlouhých dlouhých eh, jaksi rozsudků na dlouhé období nepodmíněně proti eh, homosexuálním osobám, znemožňuje se jim normální život kvůli celé řadě legislativních opatření, ale eh, tento přístup je potřeba zamítnout. Je to středověký přístup. Konec konců jsme všichni lidé a jsme si všichni rovni. Rodíme se všichni rovni že by někdo z vnějšku rodiny interferoval eh, do vnitřních rodinných záležitostí je naprosto nemyslitelné. I když to je rodina s osobami LGBTI, je potřeba, abychom v Evropě odmítli tuto LGBTI fobii. Eh, tito lidé mají eh, v některých zemích velmi málo práv, ale fakt je, že práva máme všichni stejná. Děkuji vám mnohokrát, paní Sousa. Na minutu pan Preda. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Frakce EPP je proti jakékoliv formě diskriminace. A to ať z důvodu etnika, rasy nebo sexuální orientace jsme přesvědčeni, že lidská práva jsou nedělitelná, jsou univerzální. Nicméně společné usnesení jsem nepodepsal e, u tohoto tématu, protože si myslíme, že zde jsou zastoupeny pouze jednostrané zájmy a netýká se to naléva, naléhavého případu tak, jako to je v případech ostatních. Nicméně podobně jako kolegové z jiných politických frakcí, i my si děláme velké starosti o to, co se děje v Ugandě, Nigerii, Indii nebo Rusku žádáme, aby prezident Ugandy stáhl paragraf 415 příslušného zákona, který kriminalizuje sňatky osob stejného pohlaví. Žádáme také prezidenta i, i Nigérie, aby stáhl paragrafy 214 a 217 nigerijského trestního zákoníku, které opět odkazují na eh, vztahy osob stejného pohlaví. Vážíme si iniciativy indické vlády v tom, že tato žádá nejvyšší soud, aby přeskoumal odstavec 377 indického trestního zákoníku, který zakazuje homosexualitu. koze nakonec, co se týče Ruska, ale vidím, že už musím skončit, tak končím. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Predo. Tolik autoři, jako další řečníci za frakce, jako první kolega Kelly máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Naštěstí v Evropě nediskriminujeme nikoho na základě sexuální orientace. Myslím si, že přístup se neustále zlepšuje. E, někteří lidé jsou e, spíše hodnoceni podle svých hodnot a charakteristik než sexuální orientace. Je potřeba, aby tyto hodnoty začal sdílet i zbytek světa, alespoň postupně. Ovšem momentálně se situace zhoršuje, zejména v Ugandě a Nigerii, kde osoby LGBTI jsou kriminalizovány. Je potřeba, abychom využili všechny prostředky, které máme k dispozici, aby tyto zákony byly zrušeny. Myslím si, že v této věci máme poměrně dost um, prostředků, abychom zajistili, že tomu tak i bude. Uh, Hned vedle Evropy je, leží Rusko moderní supervelmoc. Nicméně je to moderní supervelmoc s velmi zastaralým přístupem k homosexualitě a k sexualitě vůbec. To vidíme na zákonech, které se tam schvalují za pana Putina. A to, co se snaží udělat z zimní olympiády, je naprosto odsouzení hodné. Doufám, Eh, přesto, že na olympiádu budou moci jet lidé bez ohledu na třídu ve společnosti, ke které zrovna patří. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Kelly. Na jednu minutu paní kolegyně Gomeš má slovo kriminalizace eh, LGBTI v Nigerii, eh, Ugandě, Rusku a celé řadě dalších zemí eh, představuje závažnou hrozbu pro základní lidská práva na různorodost i na svobodu projevu, na svobodu osobnosti. Jde o nespravedlivé ostrakizování LGBTI komunity a o diskriminaci jejich příznivců v těchto zemích i v celé řadě dalších zemí. To vše samozřejmě podkopává úsilí, eh, proti, eh, úsilí v boji proti AIDS a HIV z očividných důvodů. My tedy musíme společně odsoudit tato právní opatření, která se přijímají v, eh, v mnoha zemích proti LGBTI a musíme dosáhnout zrušení příslušných částí legislativy v těchto zemích. Eh, také země partnerství Kotonur eh, přijali určité eh, zákony a my musíme na ně naléhat, aby patřičným způsobem respektovali základní lidská práva. A při revizi tohoto partnerství musí být tyto záležitosti vzaty v potaz. Děkuji kolegyni Gomeš, nyní na minutu kolega Benjen. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám toto usnesení vzhledem k tomu znepokojivému trendu kriminalizace LGBTI na celém světě. Je otřesné, že stále ještě sedm zemí má trest smrti, který se, který se uděluje za pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví. V, sedmi, v 78 zemích jde o zločin. Já jsem si přečetl dnes ráno od pana eh, Kašta, pana Cashmana o té revizi smlouvy Katon. E, my si musíme uvědomit, že e, toto uskupení má za cíl vymítit chudobu v Africe, takže podle mě není řešením tuto dohodu e, zrušit. Nicméně Evropská komise by měla dělat mnohem více, nevyvíjet pouze diplomatické vztahy a obchodní vztahy, ale také by měla využívat dohod, jako je Katono ale zároveň by měla eh, budovat kapacity a poskytovat rozvojovou pomoc. Například máme tu eh, příklad od, eh, z Birminghamu, kde děti mají vzdělávání proti diskriminaci v této oblasti. Myslím si, že je zapotřebí vzít si z toho příklad a zavést něco podobného v rozvojovém světě. Děkuji kolegu Benjonovi. Nyní na minutu a půl kolegyně Cornelisen. za slovo, vážený pane předsedo. Všechny oči se upírají nyní na olympiádu v Rusku. A myslím si, že to je tak správně. Ovšem zároveň situace na ostatních kontinentech se zhoršuje. V Africe, v Ugandě, kde před měsícem byl přijat právě tento zákon proti homosexuálům. Já jsem měla to privilegium setkat se s některými z aktivistů z Ugandy. To jsou jedni z nejodvážnějších lidí, které znám a velice nás žádali o pomoc Nigérii, kde se nám přijal návrh zákona, který kriminalizuje veškeré aktivity LGBTI, vztahy mezi těmito lidmi. A tam to ještě můžeme zastavit. Dokonce i v Indii, kde nejvyšší soud rozhodl o tom, že homosexualita je opět trestným činem. Já skutečně doufám, že vývoj, který jsme viděli v Indii v posledních deseti letech, by šel ruku v ruce s vyšším a rozsáhlejším respektem pro lidská práva, ovšem není tomu tak automatické. Evropská unie má ještě hodně práce před sebou, aby prosazovala práva LGBTI skupin. Ovšem my máme rovno zakotvenou v našich smlouvách proto naši povinnosti udělat všechno pro to, abychom bránili ty, kteří jsou tlačováni. A samozřejmě, že naše síla není pouze v ekonomice a na společném trhu, ale na, leží je založena na našich hodnotách, rovnosti, Tyto hodnoty by nás měly vést ve stazích s takovými zeměmi, jako je Indie, Uganda, Nigérie a samozřejmě Rusko. A proto volám potom, aby všechny evropské instituce udělaly vše, co je v jejich silách, aby dekriminalizovali homosexualitu na světě a aby prosazovali rovná práva. Děkuji. Děkuji vám, paní Cornelissen. Na jednu minutu má slovo kolega Kles. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jako zastánce tradiční rodiny a otec dvou dětí eh, jsem často znepokojen, s jakou naléhavostí některé skupiny LGBTI provádějí svou práci například ve vzdělávání. jaká, a, a jakákoliv opozice vůči ním se považuje automaticky za homofoby. Mně přijde dosti skandální, že v roce 2014 vlastně dochází kriminalizaci lidí jenom kvůli tomu, jací jsou. Ve více než 70 zemích se homosexualita kriminalizuje, zejména v islámských státech. A tento nepohodlný fakt samozřejmě nemůžeme ignorovat. Ehm, konec konců neplatí ani kulturní relativismus. Ehm, myslím si, že je potřeba podívat se ehm, věcem zpříma do očí, než ronit krokodýlí slzy a odsouvat je na stranu. To by byl první krok správným směrem. Děkuji vám, pane Klesi. Na jednu minutu paní Geringer de Odenberg. Děkuji, paní. Děkuji za slovo, pane předsedo. V 78 zemích světa jsou dobrovolné pohlavní styky dospělých osob stejného pohlaví považované za trestný čin. Sedmi z těchto zemí jsou trestány smrti v ostatních vězením. Osoby ze skupin LGBT jsou velice často diskriminovány, jsou obětmi násilí, v mnoha částech světa. Zneklidňují nás represivní zákony proti představitelům těchto skupin, které byly schváleny v posledním období v Ugandě, Indii a Nigérie. Práva člověka jsou univerzální a nedotknutelné a právě proto musí být chráněny, musí být garantovány bez ohledu na sexuální orientaci dané osoby nebo na její genderovou identitu. Evropská unie bojuje za bezpodmínečné dodržování práv člověka a musí udělat vše proto, aby chránila, bránila a posilovala zásady nediskriminace s ohledem ohledem na, orient, na sexuální orientaci. Evropská komise, SVČ a zároveň všechny členské země Evropské unie, jakožto ochránci práv člověka, musí zohlednit tato práva rovněž v našich stazích s těmito zeměmi, kterých se tyto problémy týkají a se kterými máme často dohody. Děkuji. Da, Děkuji vám, paní Geringer de Odenberg. Jako další na jednu minutu pan Cashman. Děkuji vám, pane předsedo. Narůstající kriminalizace osob LGBTI je naprosto odpudivá. Za posledních 48 hodin v Nigérii bylo až 12 lidí zatčeno přímo u sebe doma jenom za to, že byli homosexuálové. Jsou to dcery a synové obyčejných mužů a žen a jsou odvlečeni do vězení jenom kvůli tomu, že jsou homosexuálové. Pane Beněne, minulý červen tento parlament eh, hodnotil platnost dohody z Kotonu a odstavců o lidských právech. Eh, tyto Tyto nové zákony jsou však bohužel, eh, bohužel důkazem neschopnosti dohody z Kotonu, protože žádný dialog k oblasti LGBTI neprobíhá. Je potřeba eh, odvolat se na článek 96, který umožňuje zvláštní proceduru v případech vážných porušení lidských práv, když byly podniknuty všechny ostatní dostupné kroky. Jiné možnosti skutečně nemáme. Eh, musíme ukázat, že tato vážná porušování lidských práv bereme vážně. Proto komise musí spustit vlastní, zvláštní postup, který konečně splní naše požadavky a e, začne konečně řešit naše požadavky přímo se zeměmi AKT. E, eh, pane předsedo, dějiny nám ukazují, že když obětujeme řečník přerušen. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego Kešmene. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Slovo má kolega Repo arvoisa eh, puhemies. pane předsedající Člověk a jeho život to eh, jsou záležitosti posváté. Všechny státy eh, mají povinnost bránit tomu, aby docházelo k diskriminaci a násilnostem na základě sexuální orientace nebo sexuální identity. To do, pokud jde o dobrovolné sexuální styky mezi osobami stejného pohlaví, tak ty jsou považovány za trestné činy v mnoha zemích a mohou vést dokonce až k trestu smrti. Eh, je to tak mimo jiné v Ugandě a v Nigerii, kde byly přijaty nedávné zákony a právě tak i v Rusku, eh, kde byla eh, zakázána homosexuální propaganda, což je poměrně vágní pojem. Političtí i náboženští náboženští vůdci se pokoušejí eh, jaksi hierarchizovat občany a eh, pochybnými metodami jim upírat eh, práva. Proto také doschází stále častěji k násilným činům proti těmto lidem. My musíme vystupovat jako přátelé a musíme se bránit právo všech lidí na světě na jejich orientaci a identitu. Děkuji kolegu Repovi. Tím končíme eh, proceduru Catch the Eye a dávám slovo komisaři Kalasovi. Pane předsedo, eh, vážení poslanci, eh, Evropská komise sdílí znepokojení parlamentu, pokud jde o porušování práv osob LGBTI. Jak ukazují nedávné příklady, tak eh, problémy eh, genderové identity a sexuální orientace jsou využívány jako záminky k závažnému porušování lidských práv. Eh, LGBTI jsou stále oběťmi persekucí, špatného zacházení a násilí na celém světě. Okolo 80 států stále považuje vztahy mezi osobami stejného pohlaví za zločin. Nedávno tato represivní opatření proti LGBTI e, zavedla Nigérie. E, celá řada států dokonce e, uděluje trest smrti. A vydáme také po celém světě zavádění nových zákonů proti vztahu mezi osobami stejného pohlaví. To je neslučitelné s mezinárodní legislativou lidských práv Také se to též týká e, zákonů, které zakazují veřejné projevování homosexuality. To jsou nepřípustné omezení e, svobody vyjadřování a schromažďování. Jak víte, tak 21. července 2013 Rada schválila pokyny, e, které mají chránit práva osob LGBTI po celém světě. Tyto pokyny e, jsou středobodem naší politiky v oblasti lidských práv a e, poskytují nám e, různé nástroje pro vnější činnost. Například vysoká představitelka ve svém červnovém prohlášení u příležitosti protipropagandistického zákonu v Rusku a také rekriminalizace homosexuality v Indii a stejně tak 20. prosince protihomosexuální e, zákon v Ugandě a včera podpis e, podobného zákona v Nigerii. Práva LGBTI eh, se také stávají politickými otázkami eh, a předmětem dialogu s třetími zeměmi, jako je Nigérie a Rusko. A my podporujeme občanskou společnost prostřednictvím evropských nástrojů pro demokracii a lidská práva eh, Eh, bylo vyčleněno nových 5 milionů euro na podporu a ochranu eh, práv LGBTI. Tento projekt byl spuštěn v srpnu 2013 a bude zakončen v roce 2014. Eh, dobře si uvědomujeme, že prosazování lidských práv na základě sexuální orientace a genderové identity by mohlo vést k citlivým diskuzím a napjatými vztahy s těmito zeměmi, což nás nicméně neopravňuje mlčet v případech, kde bychom měli e, promluvit a my mlčet nechceme e, pokud jde o zrušení člán, nebo pokud jde o využití článku 96 umluvy e, Kotonu, tak podle mého názoru pozice komise je taková, že bychom měli využít všechny jiné možnosti, abychom ovlivňovali vývoj v dotyčných zemích, než se uchýlíme k tomuto úplně poslednímu prostředku, který bych přirovnal k atomové bombě. Děkuji eh, panu komisaři Kalasovi. Na závěr eh, této debaty eh, bylo podáno šest návrhů usnesení a nyní jsme tedy u konce rozpravy. Dostáváme se tedy nyní k hlasování o situaci v Kambodži a Laosu. Nejprve společný návrh usnesení od sedmi frakcí pozměně